Nejprve eh, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pan Březina má slovo. hlasoval jsem eh, proti zprávě BG týkající se uvolnění prostředků z evropského globalizačního fondu protože zejména v případě rakouské žádosti se jedná o značně nesystematický přístup odrážející se v bezprecedentní výši poskytované podpory na hlavu. má li se jednat o časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům zasaženým propouštěním v důsledku globalizace je třeba tuto podporu odvíjet od reálných individuálních potřeb a reálného ekonomického kontextu. to se však neděje naopak při určování této podpory se postupuje nahodile a svévolně. proto je podle mého názoru třeba stanovit pevná kritéria. Eh, takto použité peníze eh, nejsou řešením problému ale jsou ve skutečnosti plýtvání penězi daňových poplatníků. děkuji. Děkuji vám. A nyní k eh, výhledům eh, agendy Doha po eh, konferenci ministrů VTO a slovo si vezme pan Kamal. Uh, Děkuji vám, pane předsedo za tuto příležitost promluvit k této velmi důležité věci. Důvod, proč eh, se k tomuto eh, hlásím a proč mnozí z nás věří v obchod, je, eh, že obchod může pomoci těm nejchudším zemím, aby se dostali z chudoby musím říci, že podnikatelé z těchto chudých zemí skutečně volají po pomoci a my bychom je měli, my měli pomoci. Ale my bohužel stavíme bariéry našimi vlastními hranicemi. Eh, mnozí eh, vidí pravidla mezinárodního obchodu jako zaměřená právě proti ním. Eh, bohužel jsou tady různé standardy, bezpečnostní, hygienické, zdravotnické, jsou tady cla a oni chtějí, aby se obchod opravdu otevřel a abychom pomohli nejchudším zemím zbavit se chudoby. Pan Deva. You have the floor, Mr. Deva. Come on. Pane Deve, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud máme zmírnit chudobu ve světě, tak musíme zvýšit objem mezinárodního obchodu. Pokud se vydáme cestou protekcionismu, tak jediná věc, která nastane, bude to, že spousta lidí zůstane o něco déle v chudobě. Pokud nevyužijeme této příležitosti teď a nyní, tak za sebou necháme negativní dědictví milionů lidí v chudobě potýkáme se s oteplováním, s povodněmi, se zemětřeseními, s nedostatkem potravin. A spousta lidí potřebuje naši pomoc. A jediný způsob, jak těmto lidem můžeme pomoci, je se intenzivnit světový obchod. A jsem velmi rád, že mě komisař pro tuto oblast poslouchá. Deva, v to katagrafete. Děkuji vám, pane Devo. To je ano, samozřejmě budeme to mít tady poznamenáno jako vysvětlení vašeho hlasování. Pan Tarabela má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. U tohoto usnesení týkající se VTO, na rozdíl od předchozího řečníka, já si nemyslím, že by to byl mezinárodní obchod, který by měl pomoci jedné miliardě lidí, kteří žijí v chudobě a v nedostatku jsou to lidé, kteří vůbec nejsou dočeny světovým obchodem, protože to jsou lidé, kteří eh, podnikají eh, sami na kousku půdy. Víme, že jde o to, jak poskytnout eh, veřejné služby těmto lidem, zajistit jim energii a zásobování vodou a tak dále. A proto jsem hlasoval pro, hlasoval jsem proti tomuto návrhu.